Drazí kolegové, navrhuji, abychom začali s naším programem. Máme celkem dost času, ale neměli bychom o něj přicházet. Měli bychom navázat na diskusi, kterou jsme měli včera s představiteli jednotlivých agentur a měli bychom řešit absolutoria. Takže budeme postupovat v tom uvedeném pořadí a je tam několik pozměňovacích návrhů, ke kterým bych se chtěla vyjádřit. Pod 13. To je absolutorium ohledně souhrného rozpočtu EU. Dostala jsem tři pozměňovací návrhy ohledně prvního návrhu, tak tam nemám žádné potíže. Oproti tomu Druhý návrh jsem ráda tomu, že transakce ohledně vzorků byly provedeny u jedné čtvrtiny operací. Pan Ery navrhuje, aby se omezily tyto postupy a aby se tam uvedlo, že je nutné eh, mít zjednodušené postupy. Pak je tam poslední pozměňovací návrh. Ten uvádí, že postup z hlediska zjednodušených nákladů eh, je náchylný k omylům. Jsem ochotná o tom diskutovat, ale zatím nejsem přesvědčena o pádnosti tohoto argumentu. Bod 14. To je absolutorium které souvisí s Evropskou nadací odborného vzdělávání ETF. Prosím o chvilku strpení. Alors, s'agissant... Euh... Co se týče této nadace, dostala jsem dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká prezentace finančních výkazů 31. prosinci 2012. Je to jenom připomenutí, že ta prezentace byla správná, takže tam není žádný problém. Jistě si pamatujete, že tento postup byl zahájen zavčas, takže nemám problém s tímto pozměvacím návrhem. Co se týče této Evropské nadace odborného vzdělávání, máme problém s rokem 2013. Já vím, že zde se jedná o absolutorium za rok 2012, ale pokud máme problém s rokem 2013, možná bychom neměli čekat až na rok 2015 pro mm, uvedení tohoto problému. Takže já bych chtěla ústní pozměňovací návrh ohledně obnovy funkce paní Madlen Serban. Já jsem ráda, že paní Madlen eh, Serban byla znovu uvedena do své funkce patří k těm obdivuhodným ředitelkám agentur, ale ten postup obnovy eh, proběhl eh, velice eh, netransparentním způsobem z hlediska poslanců. Dostala jsem také dopis, kde bylo řečeno, že ten postup byl v pořádku, protože ti, kteří byli jmenováni, se účastnili také zasedání, kde byli poslanci. Víte, že tito zástupci eh, parlamentu, to je zvláště paní Sara Parkin, která včera dlouze hovořila a zabránila tak ostatním poslancům, aby vystoupili. Nakonec opustila naše zasedání před eh, závěrečnou výměnou názorů a nikdy nás neinformovala o tom, jak vypadá tento postup nominace. Proto si myslím, že je tady skutečný problém. Existuje zde určitá citlivost na tuto otázku. A víte, že Evropský parlament horizontálně eh, se zabývá eh, výkonem pravomocí v těchto agenturách, proto nemůžeme nechat proběhnout tuto záležitost nepovšimnutou. Já vám navrhuji pozměňovací ústní návrh v tomto smyslu. Doufám, že do 12 ho budu moci předložit a, a my musíme hlasovat dnes, eh, říká paní předsedkyně. Takže já vám navrhnu ústní pozměňovací návrh v tomto směru. Myslím si, že bychom měli využít této příležitosti a vyslat tento signál. Bod 15. To je absolutorium ohledně agentury z Bilbao. Je to agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy a my tedy provedeme eh, toto absolutorium, udělíme absolutorium a jenom vyjádříme naše znepokojení z hlediska strategie obnovy. Takže dále přecházím rychle k bodu 16. To je absolutorium pro Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Je to nadace Eurofund. A tady máme více pozměňovacích návrhů. Já jsem pro osm pozměňovacích návrhů, takže je to celkem jednoduché. Probereme postupně. Je tady návrh Sergio Guterres Prieto, který navrhuje, aby se tam upřesnilo, aby se tam dal spíše Eurofond než nadace. Pak druhý návrh, paní Marian Herkin, autorka. Tady se uvádí nebo připomíná kontext Eh, také práce této nadace v souvislosti se zhoršováním podmínek v členských státech. Tento druhý návrh je také akceptovatelný. Pak třetí návrh opět od pana Prieto. To je vlastně rozvedené znění prvního jeho návrhu, to tež se týká čtvrtého návrhu. Návrh pět autorka paní Marian Harkin. Tady se uvádí že účetní dvůr, tedy připomíná se to, co potvrdil účetní dvůr a říká se, že daňový rok 2012 tady se zdůrazňuje, že finanční výkazy byly jasně předloženy 31. prosinci 2012. Takže já souhlasím s tímto návrhem. Pak je tady návrh 6 třeba Ery, kde se uvádí, že kapitola 1 a 2 těch příslušných závazků byly korigovány podle předchozích připomínek. Já myslím, že to můžeme také akceptovat. Potom je tady návrh 7, opět pan Prieto. To je rozvedení jeho předchozích návrhů, takže jsem pro. Návrh 8, stejný autor. který se opět vyjadřuje znepokojení napříč, ale je tam připojen jeden komentář, kde se říká, že všechna doporučení účetního dvoru která se týkají náboru a transparentnosti. Všechna tato doporučení byla uplatněna. Myslím, že můžeme také podpořit tento pozměňovací návrh. Takže tím jsem dokončila tuto agenturu a teď se podíváme na bod 17, CDFOP. Tady máme tři pozměňovací návrhy. První, to je Marian Arkin, která vlastně zrcadlově zde uvádí to, co už uvedla v souvislosti s Eurofondem. Připomíná nové metody vzdělávání, které by se měly dnes nezbytně uplatňovat. Pak je tady pozměňovací návrh 2. To je zase zrcadlově to, co bylo předloženo autorkou předchozí nadaci, to znamená, že účetní výkazy předložené k 31. prosinci 2012 byly jednoznačné a v pořádku. Pak je tady návrh 3, to je Čaba Öry, tam se vyjadřuje politování nad tím, že předpokládané deficity předchozích let nebyly uspokojivým způsobem korigovány v souvislosti s obnovou eh, funkcí v této organizaci. Já nechci tedy odsouhlasit tento návrh. 18. Tam eh, bylo hodnocení těchto agentur napříč těmito agenturami. Tam máme čtyři pozměňovací návrh, odstavec 1. To je opět eh, návrh Čaba Öryho nemám s tím problém. Pak jsou tam tři pozměňovací návrhy ohledně stejného třetího odstavce. Sergio Guterres Prieto, Chapa Uri a Marian Harkin jsou autory. Navrhuji kompromis, který pokryje vlastně všechny tyto pozměňovací návrhy a zdůrazní význam spolupráce mezi agenturami bude podporovat další budoucí spolupráci. Je dobré upřesnit rozsah této spolupráce, to znamená výzkumný program, vypracovávání výzkumných projektů a dále problematika metodiky pozorování. Tato společná práce by měla vyústit v konkrétní výsledky. To je tedy ta základní myšlenka. Tím jsem dokončila tuto prezentaci. Omlouvám se, eh, že jsem to nerozvedla více, ale hlavní myšlenka spočívá v tom, že co se týče ETF, tam bychom měli učinit určitou připomínku ohledně obnovy funkce paní Madlen Serban. Znovu opakuji, že tato připomínka nijak nesouvisí s danou osobou. Já si velice pozitivně cením práce této ředitelky, takže tím jsem dokončila prezentaci těchto šesti zpráv a Alessandro Sargas bude hovořit. Děkuji paní, děkuji paní předsedkyně, jenom k k, bych se chtěl vyjádřit, i když se všechno řekla jasně. My budeme hlasovat o ústní pozměňovacím návrhu, já zcela s vámi souhlasím, ale musíme se snažit, aby nedošlo k nějakému výkladu eh, a aby se to eh, nějak nesmí silo nesmíchal se ten náš názor s naším postojem k paní Serban. Eh, to jsem jenom chtěl eh, říci, že tyto dvě otázky jsou oddělené. Chtěl jenom jsem říci, eh, že forma, pokud je o formu, formální hodnocení, tak naše úplně odlišné, ale věcně souhlasíme. Čaba Ory. Ponthoz szeretnék hozzászólni ez a já jsem chtěl se vyjádřit jenom k jednomu bodu, a to pokud jde o e, obecný e, rozpočet a jeho plnění, tedy za období 2012, e, tak e, pokud jsem to dobře pochopil, paní předsedkyně, tak vy jste Eh, vyložila můj pozměňovací návrh, tedy návrh 3, eh, který eh, se odkazuje na nový odstavec 6, a to především co se týče druhé části, tak podle tohoto návrhu, respektive odstavce, Eh, se budou množit pravidla údajně. To ale já nechci, já to neříkám. Já říkám pořádku, eh, jsem pro zjednodušené řízení, ale to znamená, že některé ty detaily ty tam nějak nám uniknou a mm, e, těžko potom, pokud dojde k nějaké chybě někde, tak těžko to zjistíme. To neznamená, že bychom úplně ignorovali ty chyby. Ne, jenom jsem chtěl říci, že když půjdeme cestou toho zjednodušeného řízení, teď se přerušil řečník, Zde zástupce komise, který by chtěl slovo k tomuto? Hm? Já jsem čekal eh, jenom na vás, abyste mě poslouchala. Ano, no dobře, já jsem, vy jste měl dojem, že eh, vás neposlouchám dobře a teď vás úplně poslouchám, mám uši našpicované. Tak dobře, já opakuji já nechci tímto říct, že kvůli zjednodušenému řízení, že se zvýší počet chyb. To ne. Nebo nesrovnalostí. Ne, jenom tím chci říci, že možná dojde k nesrovnalostem, ale ty se nezjistí, nebudeme schopni odhalit, protože bude kratší doba na to a nepodaří se nám prostudovat všechny detaily. Možná, že tedy komise má za to, že není vhodné tedy se zabývat těmi detaily a já, pokud chcete, jsem ochoten stáhnout druhou část pozměňovacího návrhu v zájmu kompromisu. Jenom jsem chtěl vysvětlit, s čím mám problém. Dobře. Dáme možnost komisi, aby se také vyjádřila aby zareagovala na ten váš bod a na eh, bod, který jsem zmínila já, to znamená prostup nominací. Uh, a uvidíme, zdali se dohodneme na těchto pozměňovacích návrzích, tedy návrzích 2 a 3, protože jsou propojeni, propojeny. Komise, kdo si přijde slovo za komisi? Ano, děkuji, paní předsedkyně, takže k těmto pozměňovacím návrhům, to znamená e, použití zjednodušeného řízení. Jenom, si, jenom bych chtěl zdůraznit, že na základě předchozích absolutorií tohoto výboru a e, na základě účetního dvora, tak my jsme se věnovali velice intenzivně zjednodušování administrativní zátěže a snažili jsme se tedy eh, to použít i pro eh, odhalování eh, míry chyb a nezrovnalostí. My jsme mm, mm, mm, posílili ten systém zjednodušování na základě, eh, a to pro období 2014-2020. Chtěl bych eh, zdůraznit, že zjednodušení vedlo k pozitivním výsledkům a to jasně se i potvrdilo ve zprávě účetního dvora za rok 2012, kde účetní dvor jasně říká, že to zjednodušení má velký dopad, nejenom co se týče snížení administrativní zátěže, ale i pozitivně to ovlivnilo míru chybovosti, která se za poslední dva roky významnou měrou snížila. Proto máme za to, že tento pozměňovací návrh, pokud bude zachován, tak podkope to naše úsilí, které jsme vyvíjeli za poslední léta, kdy jsme se snažili zjednodušovat postupy. A teď pokud jde o ETF, zde máme za to, že ano, to je eh, tedy eh, na, eh, to není na nás, na DGM, abychom reagovali, to je tedy na kolegovi, kolegyni. Euh, Dobře, děkuji za toto upřesnění. Já navrhuji milý kolego Čaba Ory, možná, poněvadž myslím si, že když můžeme zjednodušit, já si nemyslím, že Evropská komise eh, by byla tady podezírána eh, snad že by brala s lehkostí kontroly, a se týče komise samé nebo agentur, že by snad chtěla nějak znevažovat celé ty postupy veřejných výdajů, ne, ale vždycky samozřejmě je zde ten trend zjednodušovat řízení a postupy. S tím, že zde ale samozřejmě eh, nesmí se zvýšit riziko z pronevěry či špatného řízení. A zde účetní dvůr sám nám říká, že Eh, zjednodušený eh, postup eh, snižuje administrativní riziko. Takže já vycházím z této premisy. Je to připomínka účetního dvora a ta vyznívá pozitivně. A právě to je i smysl druhé části odstavce 6 našeho pozměňovacího návrhu k odstavci 6, který vy si přejete vypustit. A mně se zdá, že to by byla škoda. Já tedy bych navrhla asi abyste stáhnul váš pozměňovací návrh 2 a na druhé straně a k, k, k, v návrhu 3, aby se trochu změnil ten text, tak abychom zachovali toho ducha bdělosti. Abychom byli bdělí vůči riziku, když špatně by se pravidla aplikovala případně. Ale abychom, tak tedy dejme tomu, udělali takový krok zpět trochu, vůči tomu, co zde formálně se navrhuje v, odstav, v pozměňovacím návrhu 3. Doufám, že jste to pochopil a že snad na základě této diskuze budete vstřícní a předložíte nový návrh tak, abychom mohli reflektovat vaše názory také, což by bylo lepší pro ducha spolupráce, tak jak jsme vždycky spolupracovali eh, v těchto rozpočtových věcech. Tím jsme skončili, tento bod programu jsme skončili a nyní a budeme hlasovat. Budeme o tom diskutovat opět 12. února a já vám i předložím ústní pozměňovací návrh k jmenování k nominacím eh, v ETF pokud tedy také třeba Ory vyřeší eh, ten svůj návrh, který se týká zjednodušeného řízení a hlasovat budeme ze 17. března. Tím jsme skončili s touto částí programu a je tedy 9.34 a teď podle plánu přejdeme k bodu 20, což je hlasování o zprávě z vlastní iniciativy eh, Eh, týká se to eh, Evropského semestru pro koordinaci hospodářské politiky, zaměstnanost a sociální aspekty v přehledu ročního růstu eh, ročního růstu za rok 2014. Jde o zprávu Sergia Gutierrez Prieta. Bien. Alors, euh, je... je... Takže teď máme takovou, takovou potíž. Na to vás je tady upozornit. Máte všichni kartu hlasovací? Kdo nemá? Jedna socialistka. Eh, takže prozatím to jde. Máme zde takový problém, protože kompromisy byly eh, těžko dosažitelné, vyjednávání dlouhá a já, pokud se nemýlím, tak eh, jak si k některým dohodám o kompromisu došlo již mimo lhůty a tudíž nefigurují v tom textu, který máte v hlasovacím seznamu a zjevně ne všechny frakce se s nimi seznámily. Já připomínám, jaká máme pravidla, jako vždy pravidla, pokud jde o hlasovací seznam a kompromisní návrhy. Eh, to eh, je součást eh, metody, která byla přijata koordinátory na začátku funkčního období a to je třeba respektovat, pokud chceme, aby práce probíhala tak, jak má. Ale není to dodržováno, děláme všechno, abychom samozřejmě adaptovali postupně ty kompromisy, tak jak se o tom jedná, ale já bych chtěla uvést tady, že toto nám stěžuje práci, nám všem. Tato potíž se týká kompromisu, KRE e a 81 a 129, takže to je pro vaši informaci. Tyto pozměňovací návrhy byly staženy. Takže pokud všichni souhlasíte, začneme s hlasováním. A před odstavcem 1 kompromis I. Takže máme zde nejprve 1 pro, proti, zdržel se přijat. Potom máme kompromis 65, eh, návrh 65, kde pro, proti, zdržel se přijat. Odstavec 2, kompromis je. Předkládají tři frakce pro, proti, zdržel se přijat. Odstavec 3, kompromis K. Předkládají tři frakce, kde pro, proti, zdržel se přijat. A odstavec 4, pozměňovací návrh 75 Filipa Debaker, to je pozměňovací návrh, kterým se eh, ruší, to znamená odpadají potom návrhy 76, eh, 77, kde pro, proti, zdržel se. Prověříme. Paní Esaja, pokud eh, budete hlasovat proti, tak nebudete moci hlasovat o vlastním návrhu. Všichni odhlasovali, konec hlasování. 19, 17, takže návrh Filipa de Bakera je přijat a e, návrhy 76 Karnelisen a 77 Esaja tudíž odpadají. Odstavec 5. Dvě, dva identické poslanecí návrhy 78 a Filipa de Baker a 79 Sari Esaja hlasujeme zároveň. Kdo je pro? A Täällä ei ole tulkkausta tällä hetkellä suomen kielellä. Il n'y a pas de translation. Traduction, traduction. J'ai compris, je m'assure. Jsem pochopila, já jsem pochopila. Chtěla bych se ujistit, že máme. Ano, máme. Ano, máte, máte, dobře. Aha, já jsem chtěla znát osud osud mých návrhů. Já jsem vás varovala u předchozího návrhu, pokud budete hlasovat pro 75, tak váš návrh 77 odpadne. Ale to již nastalo. Takže teď opět váš návrh a ten návrh 79, který je stejný jako návrh 78. Takže hlasujeme tedy o 78, 79 dohromady pro, proti, zdržel se přijaty. Návrh, dobře, ano, Zapněte si mikrofon, jinak vás nikdo neslyší. Já, my, my nebudeme hlasovat o 66. No, no, no, my jsme eh, hlasovali o, eh, o 70, o 1918. Já již mám hlasovací kartu. Dobře, takže se to tím vyřešilo. Dobře, děkuji za tuto informaci. Dobře. Takže opět se soustředíme. 80 odpadá, takže odstavec 6, nyní návrh 81, Veronika Lop. Návrh 81 Veronika Lope Fontaně, ten byl stažen. A můžeme tudíž teď hlasovat o kompromisu M který předkládají tři politické skupiny, kde pro, proti, zdržel se přijaté. Odstavec 7. Nepřijatelný. Takže se dostáváme k návrhu 87 také nepřípustný a nyní odstavec 8 kompromis N. Dvě politické skupiny předkládají tento kompromis eh, s, je to vlastně ústní pozňovací návrh. Bon. Est-ce que tout le monde a connaissance du Všichni se seznámili s kompromisem N? Výborně, dobře, takže budeme hlasovat, kde pro, proti, kdo se zdržel. Myslím si, že je zamítnut, ale prověříme. Le kompromis N. Kompromis N. Všichni hlasovali, končím hlasování. 19 pro, 20 proti. Návrh je zamítnut. A nyní budeme hlasovat. Budeme hlasovat o původním textu s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti. Takže ještě jednou. Je to trochu komplikované celé. My zde máme kompromis N, který opravoval, korigoval ústní pozměňovací návrh k původnímu návrhu a ten kompromis byl zamítnut, takže teď budeme hlasovat o původním znění s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 88 byl stažen a budeme hlasovat. Ne. Odstavec 9, kompromis O, předkládají tři skupiny, kde pro, proti, zdržel se, přijaté. Odstavec 10, návrh 92, paní Strizlevské, kde pro, proti, zdržel se, přijaté. Návrh 93, Filipa de Becker je slučitelný, takže hlasujeme, kde pro, proti, zdržel se, přijaté. Pane zpravodaj, vy jste chtěl slovo? Ano, paní předsedkyně, se omlouvám. Když jsme ale hlasovali o původním textu kompromisu N, já si myslím, že tady došlo ke změně eh, hlasování já jsem mm, požádal o prověření, protože zde mm, došlo k tomu, že to neprošlo o jeden eh, hlas, ale já si myslím, že by byl ten text původní mm, byl odsouhlasen, takže kdybychom to mohli prověřit. Por ejemplo, parte del grupo PP. Příklad eh, část EPP dávala přednost původnímu eh, znění a hlasovali proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, ale pro původní text. Aha. Bez ústního návrhu není ten původní text přijatelný, takže já myslím, že takto to bylo dohodnuto, je to jasné návrh. Takže teď odstavec 11, 95, eh, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat návrh 94, paní Střizevské je slučitelný, budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat eh, odstavec 12, kompromis P. Předkládají čtyři frakce, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijat. Odstavec 13 je nepřijatelný, stejně jako návrh 112. Odstavec 14, 103 Filip de Bakker kdo je pro, proti, zdržel se. Aha, prověříme, prověříme 103. Všichni hlasovali konec hlasování. 21 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel, návrh je přijat. Odstavec 15, 104 stejného autora, hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. A nyní budeme hlasovat o návrzích 105, 106, 107. E, Sari Esaja, Maria Harkin, Veronika Lopez, Fontaně, Čaba Ory, které jsou tytožné. Kdo je pro? Proti? Zdržel se o, prověříme. Já myslím, že byly zamítnuty, ale... Le vote est ouvert. Hlasujte. Končím hlasování. 21 pro, 19 proti. Přijato. Návrh 108 odpadá a tudíž odstavec 16, kde hlasujeme o návrhu 100. A omlouvám se, návrh 108 je slučitelný je slučitelný, takže budeme hlasovat ano, kde pro, 108, proti, zdržel se, zamítnuté. Odstavec 16, návrh 109 Filipa de Beckera. Je to návrh, kterým se má rušit část, kdo je pro 109, kdo je proti, zdržel se, zamítnut. Hlasujeme o návrhu 110 Marie Cornelisen, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat na odstavec 17, návrh 111 Filipa de Beckera, kdo je pro, proti, v eh, eh, odstavec 18. Výchom partí. Ehm, donc au paragraphe 18, je vais d'abord mettre au... U odstavce 18 nejprve budeme hlasovat o Q. Předkládají čtyři frakce, kde pro kompromis Q, proti, zdržel se, přijat. On doit regarder la deuxième partie du 118. Oui, c'est écrit, je le vois. Ah, pardon. Après le paragraphe 19, Stavce 19, návrh 118. Eh, Budeme ale hlasovat pouze o druhé části. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prověříme. Prověříme 118. Hlasujte. Prosím, všichni hlasovali. Končím hlasování. 16 pro, 22 proti, nikdo se nezdržel, jasně zamítnuto. K odstavci 20, návrh 120 Filipa de Bakera, pravda je proti, kdo je pro? Proti, zdržel se. Myslím si, že přijato. Chcete prověřit? Prověříme. Zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter, le vote... Končím hlasování. 22 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel. Ano, přijato. 119 Saria, Esaja je slučitelný, hlasujeme o 119, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím si, že stejná, stejné hlasování přijato. 21, odstavec 21, máme zde kompromis R, který byl předložen a pozměněn, pozměněn, takže navrhuji, abychom dali slovo zpravodaji, který jasně a klidně nám vysvětlí změnu kompromisu, tak jak to navrhuje on. Sí, presidenta, habíamos... Paní předsedkyně, my jsme zde, pokud si to dobře pamatuji, zde eh, jsme zavedli, když se ho, ho, hovoříme eh, s příslušnými kompetencemi. A já myslím, že jiná změna nebyla. To znamená, mm, ten apel na komisi a členské státy v souladu s příslušnými kompetencemi. To tam bylo doplněno tato část byla vložena v souladu s příslušnými kompetencemi. Um, bon. Pour ma part, euh... No, tak eh, v mých poznámkách tam se říká, že na konci kompromisu, hm, tady jde tedy o odstavec 21, Je reviens. Chvilku ještě. Señora presidenta. Pani předsedkyně. Presidenta, okay. sí, nos dicen... Amendement R. Návrh R. Já přečtu kompromisní text, tak jak ho mám na stole, a vy mi řeknete, co chce tam změnit, jinak se, jinak se to nevyřeší. Tak to přečtu. Návrh kompromis R. Decent jobs and wages are important not only for social cohesion and fairness in social society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 El, el, el párrafo está perfecto. Odstavec je perfektní a my jsme spolupracovali s ostatními frakcemi a to je ten kompromis, který chceme odhlasovat a mm, žádnou změnu jsme mm, nepředkládali. Aha, bylo mi řečeno, že to je kompromis, který byste chtěli změnit a to jsem ráda, že ho můžeme odhlasovat tak, jak je. Kdo je pro kompromis R? Proti, zdržel se. Je velkou většinou prohlasován tím nám odpadají některé návrhy a po odstavci 21 máme návrh 125 paní Skrzizlevské, zpravodajka je pro, kde pro, proti, zdržel se přijat. Odstavec 22, návrh 126. Nous votons directement le compromis. Hlasovat o kompromisu S, který předkládají tři frakce, kdo je pro, proti, zdržel se. Prověříme. Prověříme kompromis S. Le vote est ouvert, tout le monde a pu... Zahajuji hlasování, všichni hlasovali, končím hlasování. 24 pro, 16 proti, je přijat. Sans abstention. Kdo se nezdržel? Machin non recevable, sauf que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 a odstavec 29, 141. Eh, Veronika Lope Fontaně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijat. Odstavec 30. Návrh 143 Filipa de Bakera. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnut. Návrh 142 eh, odpadá a nyní se dostáváme k odstavci 31. Návrh Návrh 144 Filipa de Beckera, kdo je pro? Ano, máte zcela pravdu. Já jsem nepochopila, jak to je. Veronika Lope Fontaně 145 pro, proti, přijat. Děkuji za vaši bdělost a součinnost. Odstave 32 146 Filipa de Beckera, kde pro, proti, stržel se, zamítnut. Návrh 145 Veroniky Lope Fontaně je slučitelný, takže kde pro, proti, stržel se, přijat. Odstavec 32, návrh 146 Filipa de kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 148 Ines Kristýna Zuber, je pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 147 Heinz Beckera, kdo je pro, proti, zdržel se, a přijat odstavec 33, dvě, eh, dva návrhy, 149, 150, hlasujeme o nich teď dohromady, kde pro, proti, zdržel se. No, přijaty. Přijaty. Odstavec 34, návrh 151, Evelyn Regner, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Odstavec 35, kompromis T, který předkládají tři, čtyři frakce. Kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Potom odstavec 155 eh, eh, Beckera, kdo je pro, proti, zdržel se, není to jasné, takže 155, kdo je pro, proti, zdržel se, jasně přijato. 156 stejného autora, kde je pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 36, návrh 157 Filipa de Pekera, kde je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 159 paní Skryžlevské, kdo je, je slučitelný, kde je pro, proti, zdržel se, přijat. Návrh 158 Veronika Lopez Fontaně, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 37, kompromis U, který předkládají čtyři frakce, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 38, kompromis V, předkládají čtyři frakce, kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Odstavec 39, návrh 165 Filipa de Beckera, kterým se zrušuje takže je pro, 165 proti, zdržel se zamítnut. Kompromis FF předkládají dvě frakce, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Odstavec 40, stejná situace, návrh 168 Filipa de Beckera, eh, zrušující, kdo je pro, proti, zruš, zamítnut. Kompromis 2TV předkládají čtyři frakce, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 171 mm, byl stažen nepřijatelný, odstavec 41 kompromis X, předkládají čtyři frakce, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A nyní odstavec 41, 173 Hanse Beckera, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, odstavec 42, návrh 174 Evelyn Regner, kdo je pro, mm, proti, zdržel se zamítnuto. Prověříme, dobře, prověříme. Zahlasujte. Všichni hlasovali, končím hlasování. 21 pro, 18 proti, zamítnuto. A nyní hlasujeme o 175. Aha, já jsem eh, chtěla mít pravdu, dobře, ano, ale ono to vždycky nejde, takže Dobře, eh, jasně, byl návrh přijat. A nyní 175, Ines Kristina Zuber je slučitelný, hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 43, návrh 176, EPP, zrušující návrh, je pro, proti, zdržel se, přijat návrh 177 není přijatelný. Odstavci 44 máme návrh Filipa de Bakera, který je zrušující a případně bychom nehlasovali o GG. Kdo je tedy pro 178 proti? Zdržel se zamítnut a tudíž hlasujeme o GG. Předkládají dvě frakce. Kdo je pro, proti? Zdržel se přijato. Kompromis Y. A k Y, to je odstavec 47. Jsou to čtyři skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 49. Filip Bedegar, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 184, kdo ho přijato. Odstavec 50, 195, pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 51, kompromis Z, čtyři skupiny pro, proti, přijato. Odstavec 52, 195, Filip de Baker pro, proti, zdržel se, přijato. Ověříme 195. Hlasování je zahájeno, všichni hlasovali, hlasování je u konce. 22 pro, 17 proti, jeden hlas se zdržel, přijato. 196 odpadá, stejně jako 194. Odstavec 52, 197, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 53, ne, ano, 53, 198, stejní autoři, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 199. To je slučitelné 198, takže budeme hlasovat o 199. Kdo je pro, proti, zdržel se? Zamítnuto. 200 odpadá. Odstavec 53. Promiňte, říká paní předsedkyně, můžeme tedy hlasovat o návrhu 200. Autorkou je Ria Ten pro, proti, zdržel se, přijato. Po odstavci 53 máme tady 201, pan Pupakis, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 53 stále kompromis A A, dvě skupiny. A tady máme změny, které nastaly v posledních minutách. Byla bych ráda, kdyby nám to vysvětlil pan zpravodaj. Ano, děkuji. V tom textu kompromisu je jedno slovo, které tam vypadlo, které schází. Jsou, je to slovo konsekvence, dopady, úplně na konci. Nevím, jestli tam byl problém při kopírování, ale schází tam slovo dopady, důsledky v množném čísle, konsekvence v množném čísle. Takže to bude znít takto. Eh, členské země eh, v procesu postupních reform mohou později přejít na scénář, kdy mohou implementovat reformy i s významnými společenskými dopady. Přibližně takto. Je to v podstatě nemění zásadním způsobem smysl tohoto kompromisu AA, který byl podpořen třemi politickými skupinami. Takže hlasujeme o tomto kompromisu pro proti zdržel se. Kompromis AA je přijat. A nyní se dostáváme k odstavci 56. Je to kompromis BB podpořený dvěma skupinami. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Po odstavci 56 máme tady návrh 211. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec 57, kompromis CC pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 58, dva návrhy na vypuštění 215, 216, hlasujeme společně o obou, pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 59, návrh 217, Sary Esajach, opět vypuštění pro, proti, zdržel se. Ověříme to, ale myslím, že to bylo přijato. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o 217. všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 22 pro, 16 proti, přijato. Takže teď se dostáváme 220, 220 Heinz Becker pro, proti, zdržel se přijato. 221 pro, proti, zdržel se přijato. 222 stejný autor pro, proti, zdržel se přijato. 223 stejný autor pro, proti, zdržel se přijato. 224 Marie Cornelisen pro, proti, zdržel se zamítnuto. Odstavec 60. 225 Sary Esajach. Opět návrh na vypuštění je to kompromis HH. Kdo je pro návrh 225 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis HH. Tři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 61, 230, Ines Kristina Cuber, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 229, Marie Konalisen, pro, proti, zdržel se, kdo je pro návrh 229? 229 proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní 17.1, návrh 1, Filip de Baker, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Dále úvodní ustanovení A, návrh 2, Filip de Baker, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 3 odpadá, ale můžeme hlasovat o čtyřce. Marian Harkin, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 5 byl stažen, protože je nepřípustný kompromis. A je to úvodní ustanovení B, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní úvodní ustanovení C. Kompromis B, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Vodní ustanovení D, 13, Sary Esaja, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení E, původní text, tady máme ústní pozměňovací návrh, to znamená, že bude přípustný uh, e, o A, takže nyní Budeme hlasovat o tomto textu pro proti zdržel se přijato. Úvodní ustanovení F, návrh 16, Filip Debaker pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Promiňte, říká paní předsedkyně, měli bychom se vrátit zpět. Zapomněli jsme hlasovat o 15. Marie Cornelisen, to je návrh, který je slučitelný s tím pozměněným původním textem, tak jak jsme o něm hlasovali. Takže návrh 15, Marie Cornelisen pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní se dostáváme k 17 a 18. Sary Esajach a Veronika Lope Fotaně, Čaba Öry. To jsou stejná, stejné texty k úvodnímu stanovení F. Pro, proti, zdržel se, přijato. 21 odpadá, pak máme návrh 19. Veronika Lópe Montaně a Öry pro proti zdržel se přijato. Úvodní ustanovení F20, stejní autoři pro proti zdržel se přijato. Úvodní ustanovení G, pozměňovací návrh 22. 22 návrh na vypuštění první části textu, protože druhá část textu je v každém případě nepřípustná, takže odpadla. Hlasujeme o návrhu 20. Hlasování o návrhu 22 neumožní hlasovat o kompromisu C eh, čtyř politických skupin. Takže kdo je pro návrh 22? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh 22 je zamítnut. A nyní budeme hlasovat o kompromisu C. Čtyři skupiny pro, proti, zdržel se. Přijato. G, kompromis D, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se. Přijato. G, 29, Veronika Lope, Fontaně, Čaba Eury pro, proti, zdržel se. Přijato. H, není přípustné. Takže se dostáváme k I, úvodní ustanovení I. Máme tady 38, Filip de Becker. je to návrh na vypuštění a neumožňuje tedy hlasovat o kompromisu E, čtyři skupiny. Takže kdo je pro 38? Proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o kompromisu E, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní máme kompromis F, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. M44. Marian Harkin pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis G k úvodnímu ustanovení N4 skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. O 49 Filip Debaker pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení P54 Sari Esayah pro, proti, zdržel se, přijato. 53 je slučitelné, hlasujeme o 53 pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení Q 58 Ines Cuber. Kdo je pro? Liberálové hlasují sice se socialisty, ale EPP nevyhraje. Takže 58 Kristina Cuber. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. A teď liberálové hlasují z EPP, takže návrh 57 hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 56, Marie Cornelisem, pro, proti, zdržel se, přijato. R. 59, Ines Cuber, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. R 60 Marie Cornelisen. Pro, proti, zdržel se, přijato. Příloha, teda vrch rezoluce 232 Sary Esajach. To je návrh na vypuštění celé přílohy pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A dostáváme se k doporučení 1a 230 23. Filip de Baker. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Hlasujeme o kompromisu II. Dvě skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Doporučení dvě. 230 eh, pan Debaker, 237 zamítnuto. G, je, je, dvě skupiny, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Doporučení 3, 239, to je vypuštění. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis KK, dvě skupiny, pro, proti, zdržel se, přijato. Doporučení 4, 246, Filip de Bakker, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o kompromisu EE. E. Spravodaj by k tomu chtěl opět vystoupit, takže mu dávám slovo, aby nám vysvětlil, o čem máme hlasovat. Perdona. Perdona, señora presidenta, je, je, pero je no tengo... la situación, donc je vais m'en occuper. Um... Mám to pod kontrolou, takže podíváme se na ten závěr. Místo. Maneuver are increasing their wages should read could increase their wages. Uh, monsieur le rapporteur, si... Pane zpravodaji, kdybyste to skorigoval, tak pak by to znamenalo, že jsem to dobře nepochopila. Ale pokud jsem to dobře pochopila, nikdo mě nekoriguje, tak můžeme hlasovat o EE, e, které bylo takto pozměněno. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Paragraf 4. Odstavec 6, doporučení 4. Kompromis LL. Kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme to elektronicky. Myslím, že to bylo zamítnuto. Hlasujeme nyní teď. Všichni hlasovali. Hlasování je u konce. 19 pro, 21 proti, zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o návrhu 250 Veronika Lopé Fontaní. Alors, euh, donc... Takže při té kreativitě dnes ráno jsem pochopila nyní, že bychom měli hlasovat o ústním pozměňovacím návrhu zpravodaje. Nikdo není proti, budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu zpravodaje. Kdo je pro? Dobře, takže ne, je to složeno, tedy není už zde ústní pozměňovací návrh, to odpadá. Takže budeme hlasovat o návrhu 250. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Ověříme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 250. Hlasování je zahájeno. Takže cvičení skončilo. 250 všichni hlasovali. 19 je pro, 20 proti, takže není to přijato. Takže není tady odstavec 6, protože ten původní text nebyl přípustný. Všichni souhlasí. Dostáváme se k odstavci 7. Tady máme návrh 261 paní Cuber, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní doporučení 5. Tady máme návrh na vypuštění 252. To je návrh pana Filipa de Bakera. Kdo je pro? Promiňte, říká paní předsedkyně. Takže doporučení 5 není přípustné. Takže Filip de Becker nemusí eh, navrhovat vypuštění textu, který není přípustný. Dostáváme se tedy k doporučení 6 a u tohoto doporučení máme námet 254 Filipa de Bakera. Je to návrh na vypuštění. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 1 tohoto doporučení 6, návrh 255. Autorka Veronika Lope Fontaně, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 255. Všichni hlasovali. Hlasování u konce. 19 pro, 20 proti, jeden hlas se zdržel. Zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o stavci 5, tohoto doporučení 6. Je tady návrh 256, stejná obzorka pro, proti, zdržel se, ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 256, hlasování je zahájeno. Všichni hlasovali, hlasování je u konce. 23 pro, 17 proti, nikdo se nezdržel, přijato. 257 pro, proti, zdržel se, přijato. 258 stejná autorka pro, proti, zdržel se, přijato. 259 stejný autor pro, proti. Kdo je pro návrh 259? Proti, zdržel se, přijato. Doporučení 7, 260, pan Filip de Baker. To je vypuštění pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis MM pro, proti, zdržel se, přijato. Doporučení 8. 263. Filip de Baker. Vypuštění pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis NN pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní budeme hlasovat o návrhu. Dvěstě šedesát sedm Filip de Baker. Je to doporučení 9. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Doporučení 10. 268 Filip de Baker. To je opět návrh na vypuštění pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní kompromis OO. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. se vrátíme trochu zpět po kompromisu NN. Tam máme návrh 264 Ines Cuber. To neodpadlo protože návrh 263 pana Pekera nebyl přijat. A jde o to, že se přidá další odstavec za odstavec 8. Takže budeme nyní hlasovat o návrhu 264. Autorkou je Ines Cuber. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní se vrátíme k tomu pořadí máme doporučení 11, 271, Filip de Baker. Kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní kompromis PP. Dvě skupiny pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 3, doporučení 11, 200, 72. Veronika Lope Fontaně to odpadá, takže můžeme hlasovat o doporučení 12. 273 Filip de Baker, to je návrh na vypuštění. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A tudíž můžeme hlasovat odstavci 1, doporučení 12, 274 Veronika Lope Fontaně pro, proti, zdržel se. Co říkáte pro? proti, zdržel se, přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu a to elektronicky. Hlasování je zahájeno, všichni hlasovali, hlasování je u konce. 32 pro, 5 proti, 3 hlasy se zdrželi. Blahopřejeme panu zpravodaji. a celému vyjednávacímu týmu. Bod 21 byl stažen z programu, takže se dostáváme k bodu 22. Budeme hlasovat o zprávě Danuty Jaslověcké. Je to zpráva o stanovisku, které je určeno na příslušnému výboru KONT a týká se to nástrojů nasledování účinnosti vynakládání prostředků z Evropského sociálního fondu na starší pracovníky. Je to zpráva, která je vypracována po zvláštní zprávě účetního dvora číslo 25 lomeno 2012. Takže kompromis D. 5 stupin. Pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 2, 16. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 4 kompromis E. Pět skupin pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 5 kompromis F. Pět skupin pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 6, 23 pro, proti, zdržel se přijato. Odstavec 6, 24 Spravodajka. Ústní pozměňovací návrh spravodajky. Nikdo není proti, tak budeme hlasovat o návrhu 24 v té pozměněné podobě. Pro, proti, zdržel se. návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme. Ověřujeme Návrh 24 v pozměněném znění hlasování je zahájeno. Takže hlasování je u konce. 17 pro, 18 proti. Zamítnuto. Chcete vystoupit, paní zpravodajko? Paní przewodnicząca, przepraszam bardzo, że... Eh, paní předsedající, já se omlouvám, že eh, narušuji průběh eh, hlasování, ale poněkud mě překvapilo stanovisko socialistů, kteří nepřijali tento pozměňovací návrh, poněvadž jeho cílem je pouze doplnění nebo způsobení toho, že dokumenty přijaté v rámci využívání Evropského sociálního fondu v letech 12 a 13 že jsme změnili. To je, protože... Oh, takže máme 25 návrh, pan Becker, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 26, stejný autor pro, proti, zdržel se, ověříme 26. Ověřujeme návrh 26. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 31 pro, 4 proti, je to jasně přijato. 27 bylo staženo. Odstavec 7, kompromis G, 4 skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 7, 31, pan Becker a je tam ústní návrh zpravodajky. Nikdo není proti? k ústnímu návrhu? Tak hlasujeme o návrhu 31, který byl pozměněn. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Ověřujeme návrh 31. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 19 pro, 16 proti. To přijato. A nyní úvodní ustanovení a kompromis a čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení B, kompromis B, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. 8, Riaumen Reuten, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 9, stejná autorka, pro, proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení C, kompromis C, čtyři skupiny pro, proti, zdržel se, přijato. C, návrh 12, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 13, pan Becker, pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní hlasujeme o celém textu, hlasujeme elektronicky, hlasování zahájeno. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Všichni hlasovali, hlasování je ukončeno. 33 pro, dva hlasy proti, nikdo se nezdržel. Blahopřejeme paní zpravodajce. Takže tím se dostáváme k bodu 19. Jde o hlasování o zprávě kolegyně Edith Bauer o výsledku vyjednávání se radou o opatřeních usnadňujících výkon práv pracovníků v souvislosti se svobodou pohybu pracovníků. Máme jedno hlasování, které nás čeká, což je v podstatě díky úspěšnému vyjednávání, které vedla Edith Bauer a její tým vyjednávací a budeme tedy hlasovat o celém návrhu a to elektronicky. Hlasujte. Tout le monde a pu voter. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. 31 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Blahopřeji. Blahopřeji paní zpravodajce a celému týmu. Alors, tady, tady, tady, ne partez pas. Neodcházejte všichni, poněvadž ještě nás čeká významný bod na programu a to je výměna názoru s řeckým předsednictvím. My jsme skončili s hlasováním dříve, než se plánovalo, ale není to tak úplně, protože řecké předsednictví dorazí co nejrychleji to půjde. Takže ve tři čtvrtě na jedenáct, ve tři čtvrtě na jedenáct tady bude řecké předsednictví. Pokud se chcete na čtvrt hodinku protáhnout, tak samozřejmě v tom vám bránit nemohu. Ale vraťte se na tento bod a ještě stejně nás čekají další dva body. Takže děkuji za to, že se uklidníte a máme zde bod 23. Zde. Eh, prendre connaissance Měli bychom se seznámit s návrhem stanoviska, které vám předkládám za náš výbor, jakožto příspěvek ke zprávě z vlastní iniciativy výboru pro rozpočet a e, na základě článku 50 i se na tom podílí výbor AFKO. Je to o poučení z vyjednávání o víceletém finančním rámci. A, mm, takže máme zde tedy eh, návrh eh, stanoviska a já bych tedy ráda, abyste vzali do úvahy některé body. Za prvé, měli byste vědět, že způsob, jak jsme zahájili toto vyjednávání, to znamená na jedné straně jsme to eh, odlišili, eh, na jedné straně jsme diferencovali, tedy odlišili vyjednávání o legislativním základu od vyjednávání o číslech a ukázalo se, že to byla strategie, která eh, jaksi o, oklestila nebo tedy snížila manévrovací prostor Evropského parlamentu, to vám potom řeknu. Dále chci, abyste vzali na vědomí, Eh, to, že jsme pracovali na základě čísel za rok 2011. A tudíž jasné, že to úplně neumožnilo vzít do úvahy vývoj situace v každém členském státě. A za třetí, rovněž bych chtěl, abyste se podívali na to, do jaké míry Evropská rada skutečně sehrála svoji roli, eh, eh, když tedy intervenovala do legislativních postupů. A zde bych velice ráda, abyste opět se vložili do té otázky 27%. Máme zde i pozměňovací návrhy eh, přidruženého výboru a zde tedy v podstatě to je rozhodnutí ale toho druhého výboru. Také bych ráda, abyste se podívali na to, na ty, na ty podmínky, za kterých jsme museli vyjednávat o zprávě paní Harkin. Uh, to je zpráva o tom globalizačním fondu, nebo eh, jak jsme museli vědávat o fondu paní Kostelo, to je ten fond pro ty nejchudší, protože to bylo velké zklamání. Pracovali jsme pod velkým tlakovým časovým tlakem a nebyli jsme schopni tedy eh, získat výsledky, které jsme si přáli, i když eh, si musíme poblahopřát k závěrečným výsledkům. A také se domníváme, že způsob, jak Evropský parlament vyjednával o horizontálních záležitostech, Eh, to ještě by mohlo být lepší, mohli bychom to zoptimalizovat do budoucna, také si myslíme, že způsob, jak eh, proběhla vyjednávání o legislativním základu, že to postoupilo vpřed, Eh, i když ten víceletý rámec a jednání o něm bylo věc problematická, jak jsem o tom říkala vám, máme za to, navrhujeme tedy, abyste zvážili to, že rada ve vztahu s parlamentem eh, jak jde o obecné či částečné e, záležitosti, tak je třeba skonstatovat, že Rada nerespektovala literu Lisabonské smlouvy, pokud je o vztah s parlamentem. Takže to jsem zde chtěla nastínit a prostřednictvím pozměňovacích návrhů bych chtěla se tedy ještě potom dále vyjádřit k dalším doplňujícím bodům a to především e, e, mám takový otazník otázku ohledně toho, jak Evropský parlament vůbec byl schopen a mohl by zoptimalizovat tu celou práci eh, v rámci výboru SURE. Bereme do úvahy připomínky rozpočtového výboru, protože i rozpočtový výbor se k tomuto vyjadřuje, ale myslíme si, že tady jsme mohli bývali jít dále. Na druhé straně potom navrhnu celou řadu pozměňovacích návrhů a také i ráda samozřejmě dostanu od vás návrhy k procedurálním záležitostem, a to především k tomu faktu, že v takto významné věci legislativní základ pro víceletý finanční rámec, tak zde vlastně v tomto komise nás Eh, zahltila legislativními návrhy a v podstatě se v tom ztratily ty mm, eh, priority politické a strategie. Takže z pohledu procedurálního já si myslím, že není normální, aby u takových malých legislativních základů, abychom my eh, šli, museli si nechat schválit vyjednávací mandát v plénu a potom, potom tedy i ten eh, eh, výbor, který potom je věcně pověřen vyjednávat o víceletém rámci, tak nemá eh, takový mandát potvrzený plénem. To není dobré. Dále, my jsme věnovali velkou pozornost různým fázím, etapám, kdy se vyjednávalo o legislativním základu a, mm, mm, a v podstatě jsme Eh, moc nevěnovali pozornost věcným eh, návrhům, jako třeba je ta záruka pro mladé. Takže to je vše, co jsem chtěla říci v této fázi a zahajuji diskuzi. Kdo si přeje slovo? Aha, takže pan Marian Harkin a potom Jean. Thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám za váš návrh stanoviska. Myslím, že souhlasím prakticky se vším, eh, co jste řekla. Já jsem se to osobně neúčastnila, ale chci říci, že je to nový proces, je třeba se z toho vyvodit poučení a někteří lidé, kteří se tím nyní zabývají, nemají předchozí zkušenosti, čili skutečně je nutné, aby si ty poučení vyvodili, aby se neopakovaly staré chyby. Eh, eh, rada samozřejmě je tady pro ně a odstavci 2 bych řekla, není mi úplně jasné, co to znamená. Tady se říká, že čísla na rok 2011 neodpovídaly realitě členských zemí. Nebo možná, že tam nemá být členských zemí, ale něčeho v členských zemích. Možná tam něco vypadlo, nevím. Eh, ano, eh, eh IGF a tak dále byla, byly tam různé tlaky, zejména časový tlak, s tím také souhlasím a e, myslím, že to legislativní e, vyjednávání, e, ano, to by, e, to jsou vlastně dvě věci a jít oběma cestami naraz Eh, to by je příliš těžké. Snad se mi podaří eh, sepsat pár pozměňovacích návrhů. Gina B. Děkuji. Já taky víceméně souhlasím s tímto textem a určitě souhlasím s tím, co právě řekla Marian Hákem. Mám takový dojem, že problémem je také, jsem tam Eh, interní komunikace v parlamentu související eh, s změnami stanovisek, které se nevždy komunikají a už vůbec nediskutují. Takže eh, některé věci, kde byste prostě počítali s tím, že se o nich bude debatovat, tak se neprodebatovávají, protože se někde nějak dohodli. Takže eh, je tady eh, určitý tlak eh, a mi nedostatek tlaku na vyjednávání ze strany pléna. My v rámci skupiny se tím určitě budeme zabývat a vyžádáme si názory příslušných lidí. A já bych byla velice ráda, kdyby to na mě nepadlo, poněvadž vidím, že je to spojeno se značnou měrou stresu. Takže tolik jsem k tomu chtěla říci. Děkuji vám. Ehm, merci beaucoup de ces, observations. Děkuji za tyto poznámky. Jsem ráda, že členové tohoto výboru skutečně si berou k srdci toto hodnocení, protože to je velice důležité. To je věc, kterou jsme se zabývali nejvíc, pokud jde o energii, kterou jsme do toho vložili. Kolektivně jsme se všichni zmobilizovali v parlamentu a je tady důležité, abychom eh, přesně vyvodili ponaučení, které skutečně bylo doloženo fakty, eh, a mm, bude se e, e, týkat tedy e, samozřejmě procedury. A paní Harkin zmiňuje otázku k odstavci 2, and member state, ano, je to tak. A co je zatím vším, za tímto textem, který je třeba pozměnit? No, já jsem hledala výraz, já jsem řekla, že máme čísla za rok 2011 a to tam chybí, za konstantní ceny Eh, protože to je formulace, která v podstatě eh, i figuruje v celém návrhu komise, tedy za konstantní ceny eh, jsou ta čísla za rok 2011, ale tím se nemění věc, i když realita v Irsku se hodně změnila. A když jsme vyjednávali o záruce pro mladé, Youth Guarantee, tak tehdy ta čísla za rok 2011 nebyla v souladu s realitou, tak jak potom se vyvinula. Takže dobře, jsem ráda, že e, lhuta pro pozměňovací návrhy k tomuto e, návrhu je 28. E, leden ve 12 hodin a budeme se zabývat pozměňovacími a návrhy pouze v angličtině, jako obvykle a je toho více a více takto a e, budeme se jimi zabývat 12. února, hlasovat den poté a 6. ve výboru, 6. března a v dubnové plenárce. Poslední bod, ne ještě předposlední bod programu a tady dám slovo Frederiku Vardenovi, který řekne, jak to vypadá s druhým trialogem o vyjednávání s radou o spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti. E, to je jednání, které s radou proběhlo včera a já se omlouvám za rychlost tlumočníkům. Děkuji, paní předsedkyně. Opravdu, včera se konalo druhé zasedání trialogu ohledně tohoto tématu. Takže na úvod té diskuse řecké předsednictví nám oznámilo, že je tady malý manévrovací prostor, který po tom prvním Eh, schrnutí na koreperu. Nicméně jejich zájemněrem je, jak si vyústit ve výsledek a že projeví kreativního ducha. To je to, co tedy zaznělo na tom včerejším zasedání. My jsme tedy všichni na všech stranách se snažili být kreativní. Co chci k tomu říci? Jsou tam některé prvky, ke kterým jsme již dostali uspokojivou dohodu, souhlas. Je to definice bench learningu, Dále také ohledně eh, zastoupení v těch členských státech, které to potřebují, dále začlenění těchto služeb do těch jednotlivých aktivit. A co se týče právního základu, tam jsme také dospěli k uspokojivé dohodě a zdůrazňovali jsme charakter bezplatných veřejnoprávních služeb. Třetí téma, které bylo důležité, které bylo včera projednáno, to byl povinný nebo fakultativní charakter eh, služeb zaměstnávání na sítích. My jsme hovořili o fakultativním charakteru. Asi by bylo předčasné říkat, že jsme se dohodli, ale udělali jsme kompromisní návrh Vlastně to byl návrh eh, vrátit se k textu komise. Takže chtěli jsme se vrátit zpět k některým pozměňovacím návrhům, které jsme měli tady. Žádali jsme radu, aby stáhla některé části, které zabudovala do textu a chtěli, zúrazňoval se tam fakultativní charakter, chtěli jsme tam zasadit úvodní ustanovení, které by všechny uspokojilo a kde se zdůrazňovalo zastoupení všech členských států. Takže to jsme tedy eh, navrhli, půjde to na koreper a doufáme, že to bude akceptovatelné. Co se týče delegovaných aktů, tedy aktů v přenesené pravomoci, to bylo také důležité. I tady jsme předložili kompromisní návrh a řekli jsme, buď to bude v textu eh, rozhodnutí, zvláště na úrovni těch jednotlivých aktivit, bench learningu a iniciativ, Ukazatele budou uvedeny v příloze k tohoto rozhodnutí a teď v poledne bychom měli dostat formulace ze strany komise, týká se to kvantitativních i kvalitativních ukazatelů. Možná, že ty kvalitativní budou méně přesné v porovnání s kvantitativními ukazateli. A pak tady budou ještě některé definice z hlediska interního fungování. Ty se musí také upřesnit. V tomto stádiu při vyjednávání jsme dosáhli toho, že ty ukazatele by mohly být revidovány, doplněny v rámci těch takzvaných delegovaných aktů a ty by se týkaly pouze tohoto tématu. Takže to je druhý problém. A třetí téma, které bylo projednáváno, to bylo zastoupení EMKO této síti tak, aby se zlepšila spolupráce, aby docházelo k správnému přenosu informací. Chci připomenout, že my jsme se domnívali, že buď to musí být statut pozorovatele, ta, to zastoupení nemá být systematické. Dostali jsme souhlas, který by měl být ještě doladěn, to znamená, že to nebude součástí tedy sítě, ale bude to součástí eh, představenstva s výjimkou tedy některých omezených eh, jednání nebo jednání za zavřenými dveřmi. To je ještě záležitost, která se musí upřesnit, konkretizovat. Budou tady návrhy textu tak, aby předsednictví to mohlo postupit k reperu. A na závěr bych řekl, že eh, to bude v budoucnosti vypadat tak, že příští středu budeme mít další jednání trialogu, bude to poslední do té doby eh, ještě si vyměníme informace a mm, zlepšíme text. Budeme mít několik odborných jednání, tak abychom upravili zvláště tu část, která se týká úvodních ustanovení a také dopadů tohoto rozhodnutí. Takže to je schrnutě řečeno vše, paní předsedkyně. Děkuji za toto přesné vylíčení. Já bych chtěla připojit ještě dva body. Samozřejmě, že ta citlivost MKO je velmi eh, silná i na straně rady. Je to velmi citlivá záležitost. V každém případě tady je návrh, aby docházelo k setkávání i bez té gestce MK. Dále je tady otázka fakultativního nebo povinného charakteru této sítě. Pozice rady je zcela nepochopitelná v tomto smyslu. Je tady ještě jedna otázka, na kterou jsme se neptali rady. Eh, pokud tady má být kvalifikovaná většina, tak eh, je tu otázka tohoto fakultativního charakteru. Já mám určité pochybnosti. Zjevně ten text komise a interpretace, kterou dávají trialogu, je jednoznačná. Mělo by to být povinné, povinná síť. Eh, rada chtěla otevřít Eh, tento fakultativní charakter a to výrazným způsobem eh, dovysvětluje všechny tyto postupy. A já si myslím, že je dobře, že Evropský parlament z toho dělá tak důležitý úvodní bod eh, v tomto projednávání. Ten balíček, tak jak byl předložen radě, a jeho e, složení, to pro nás představuje určitou nepřekonatelnou hranici, kterou bychom neměli překročit, toho bychom se měli držet. Takže tím jsme dokončili tento bod. Chce někdo požádat o další vysvětlení? Paní Malika? Ano, děkuji. Děkuji za tuto zprávu. Já bych měla jednu otázku která se týká vyjednávání ohledně ukazatelů. My víme, že je to velmi důležité, protože nezaměstnanost je předmětem této diskuze. Byly tam nějaké třecí plochy, byly tam nějaké ukazatele, které byly odmítnuty radou nebo naopak? Ještě nejsme v tom stádiu vyjednávání o ukazatelích, protože čekáme zatím návrh, který dostaneme v poledne dne ze strany komise. Jakmile budeme tento návrh mít, tak budeme velmi bdělí a budeme reagovat dnes večer v 8 hodin, tak aby rada mohla jít s tím na koreper v pátek. Děkuji mnohokrát, zpravodaj nás bude informovat o tom příštím trialogu, který se bude konat 28. ledna, takže o tom budeme hovořit na našem mimořádném zasedání ve Štrasburku. Tím jsme vyčerpali tento bod a teď bych vás požádala, abyste tady zůstali, protože za chvíli přivítáme řeckého ministra. Eh, Drazí kolegové, já jsem informovala pana ministra o diskusi, kterou jsme měli o eh, pracovních veřejnoprávních agenturách, které se zabývají zaměstnaností. To je velmi důležité téma. My víme, do jaké míry řecké předsednictví pracuje na vyústění všech legislativních návrhů v tomto ohledu, které jsou na stole, ale nejenom v této oblasti, protože vaše předsednictví bude vlastně pro nás posledním předsednictvím během dokončování našeho mandátu. My máme pocit, že je tady mnoho nedokončených věcí, které se týkají eh, nezaměstnanosti a sociálních záležitostí. Vous avez euh, vos propres priorités. Vy máte vaše vlastní priority, my máme naše. Takže nastal okamžik, abychom si vyměnili tyto informace, abychom se ujistili, že pro nás toto poslední předsednictví během našeho mandátu bude dobře spolupracovat s naším výborem z hlediska sociálních záležitostí. My už jsme si mohli ověřit, Eh, vaši angažovanost, protože jsme byli v Aténách na základě různých formátů zasedání. Byli jsme tam začátkem minulého týdne, také v Bruselu jsme jednali a hovořili jsme o důležitém vztahu mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty v otázkách eh, rozpočtu a také se jednalo o problematiku evropského semestru. Ale vy jste zde dnes hlavně proto, abyste nás seznámil s vašimi prioritami, takže vám předávám slovo, pane ministře. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, αποτελεί Vážená paní předsedající, Dámy a pánové, i mě potěšením a ctí, že zde s vámi mohu být, tedy předstupovat před eh, představitele evropských občanů. Evropský parlament je významnou součástí myšlenky Evropy, poněvadž stělesňuje naděje a tužby evropských občanů. A během tohoto těžkého období, s nímž, eh, jímž procházíme, eh, mnoho členů tohoto parlamentu stálo na straně eh, Řecka. Evropa v současné době čelí velkým výzvám. A myslím, že mohu říci, že tyto výzvy patří k největším od konce druhé světové války. A jsou to výzvy, kterým je třeba se postavit přímo a účinně. Řecko více než kterákoliv jiná země prošla turbulencemi této krize. A byly to důsledky nejen slabých slabé struktury řeckého státu, ale také eh, strukturální slaben Evropy. Řecko převzalo předsednictví v období, kdy bude třeba přijímat rozhodující opatření. Půjde o ochranu Evropy, půjde o zaměstnanost a půjde o záležitosti, jako je sociální soudržnost. Rozhodnutí, která budeme přijímat, budou reakcí na problémy, které reagují na extremistické hlasy, které všude v Evropě využívají krizi k vlastním cílům. My si přejeme sjednocenou Evropu. A to znamená, že nyní musíme učinit důležitá rozhodnutí, tak aby v příštích volbách na konci řeckého předsednictví občané v Evropě již nepocitovali primárně hořkou chuť do zvuku krize. Řecko po těžkých obětech svého obyvatelstva se konečně začíná stabilizovat a oživovat. Od roku 2013 je to poprvé, kdy se nám bude dařit negativní, negativní eh, vlivy eh, potlačovat. Například eh, v běžném účtu bude po mnohých letech konečně plus. Poprvé Řecko zaznamená primární přebytek hospodaření, to je po deseti letech. To je cíl, který, kterého dosahujeme dříve, než se očekávalo. Rok 2014 bude prvním eh, rokem ekonomického růstu po šestileté recesi. A také OECD se vyjádřila v tom smyslu, že Řecko patří nyní k nejlepším reformátorům v Evropě. Abychom jako Evropa dosáhli cílů do roku 2020, řecké předsednictví si stanovilo zaměstnanost a sociální soudržnost jako jednu z hlavních priorit. Chceme především podporovat zaměstnanost a bojovat proti nezaměstnanosti. Za druhé, chceme posílit sociální dimenzi eh, Evropské měnové unie. Chceme podporovat a posilovat sociální dialog na všech úrovních. Řecké předsednictví se posune rozhodujícím způsobem kupředu v duchu spolupráce se všemi institucemi Evropské unie. Budeme posilovat integraci sociální dimenze Evropské měnové unie do postupu evropského semestru. Také se to bude týkat vyhodnocování dle scoreboardu, což je významný krok před pro sociální Evropu. V této souvislosti již byly předloženy návrhy pro zavedení nových indikátorů na scoreboardu. Vzhledem ke stárnutí Evropy je nezbytné do scoreboardu zabudovat také demografickou dimenzi. Přejeme si posílit sociální dimenzi Evropské měnové unie a to znamená dialog a zapojení sociálních partnerů do všech procesů. Současná práce v oblasti sociální a v oblasti pracovního trhu eh, si vyžaduje spolupráci sociálních partnerů více než dřív. Přejeme si přijímat rozhodnutí, která posílí institucionální dimenzi sociálního summitu tripartity. Co se týká důležité otázky vysílání eh, pracovníků do zahraničí, Rada pro zaměstnanost EPSCO eh, přijala velmi důležité a symbolické rozhodnutí. Toto rozhodnutí dokládá politickou vůli. A já vás mohu ujistit o tom, že řecké předsednictví podnikne veškeré nezbytné iniciativy proto, aby trialog, který již byl zahájen s Evropským parlamentem, přinesl plody. Potíže jsou známé, nicméně dveře jsou otevřeny a nikdy by, bychom je neměli zavírat. Je to obtížný úkol a proto je třeba zblížit různé pohledy, skombinovat různé pohledy na věc. To je síla Evropy. Budoucností Evropy je mládež. A to znamená, že všemi dostupnými prostředky budeme bojovat proti metle nezaměstnanosti mládeže. Domnívám se, že toto právě patří k hlavním prioritám našeho předsednictví. Naším cílem je pečlivě sledovat implementaci programu Garance mládeže. A v této oblasti chceme ještě prohloubit své iniciativy. Cílem je dát lidem zkušenosti, tak aby mladí se mohli hladce integrovat do pracovního prostředí. Budeme se zabývat kvalitativními aspekty praktických zkušeností. A v této souvislosti je třeba zajistit, aby ve všech členských zemí existovaly programy na sdílení těchto zkušeností a aby to byly programy vysoce kvalitní. podpora eh, veřejných eh, úřadů, veřejných úřadů, ven úřadů, eh, pro, úřadu práce, bude patřit k věcem, které také budeme podporovat. Je to otázka dohody mezi členskými zeměmi, jimž cílem vytvořit síť institucí. Dosud známe výsledky z trialogu. Nám už nyní dávají možnost přiblížit se dohodě. Lepší mobilita a uzavření dohody o obecném přístupu k nařízení EURES je dalším cílem řeckého předsednictví. Rada tuto reformu vítá a domnívá se, že reforma Euresu je důležitým nástrojem eh, ke zvládání nezaměstnanosti v Evropě. Také máme v úmyslu důrazně bojovat proti eh, nepřijatelnému fenoménu černé práce práce na černo. Vidíme, že tento fenomén opět zvedá hlavu. Je třeba respektovat legislativu trhu práce a žádáme země, kde práce na černo je velmi rozšířená, aby se na to zaměřili. Já osobně práci na černo považuji za ekonomický zločin, který škodí vlastní zemi, podkopává konkurenceschopnost a porušuje práva pracujících. My jsme v poslední době v Řecku přijali balíček opatření nazvaný Artemis. A po několika měsících vidíme, že eh, tato opatření fungují. Pustili jsme se po kořeni všeho zla a myslím si, že právě toto eh, můžeme. přispět k výrazným změnám. A bylo by dobré, kdybychom vytvořili platformu, která bude práci na černo řešit. I toto patří k našim prioritám. Dále rovné příležitosti a boj proti diskriminaci. Řecké předsednictví eh, bude zkoumat návrh směrnice o rovném zacházení v oblastech náboženství, eh, eh, sexuální orientace, genderu a tak dále. Dále budeme pracovat na směrnice o genderové rovnováze v dozorčích radách podniku. Dámy a pánové, naším úkolem je finanční stabilita, je třeba prohloubit evropský sociální model. Sociální soudržnost je podmínkou a zároveň důsledkem udržitelného ekonomického rozvoje, zejména v těžkých časech. Abychom mohli vzlížet k lepším zítřkům, a k zítřkům se silnější unii je třeba se zaměřit na lidský kapitál a sociální Evropu. Náš program je ambiciozní, ale je i reálný. Já osobně a všichni kolegové vás ujišťujeme o tom, že budeme rozhodně a trpělivě spolupracovat na úspěchu cílů řeckého předsednictví, protože úspěch řeckého předsednictví znamená úspěch Evropy. Já osobně se opravdu těším na úzkou spolupráci s vámi, poněvadž pokud dáme dohromady své silné stránky, pokud dáme hlavy dohromady, abychom dosáhli společných cílů, tak to je vlastně naše povinnost nejenom pro nás samotné, ale také pro budoucí generace. Děkuji, pane předsedo. Mám tady Kalakov Sarkasou, či Lambert, pana Popakise, paní Šartě, pan Tusase a pana Dardena, kteří se hlásí. Ještě někdo jiný, abych to mohla tady zorganizovat všechno. Paní Esaja také se hlásí. Paní Manikartu, to je všechno uzavírám seznam řečníků tímto. Tak Alejandro Sarkas a potom Jean Lambert. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vítejte, pane ministře, a vítám i váš doprovod. Je to potěšení opět eh, vás eh, zde přivítat a poděkovat eh, za pohostinství v Aténách a za pomoc my připravujeme právě i teď zprávu o důsledcích e, trojky ve čtyřech zemích, e, kde e, proběhla tato intervence. Takže já na začátku bych chtěl se odkázat na to, co jste řekl úvodem. Ano, skutečně Řecko, vy máte velké výzvy u vás doma, vnitrostátně, ale i teď jako Eh, předsednická země. A pane ministře, jsem si zcela jist, že eh, eh, že, že vaše předsednictví bude úspěchem pro Řecko i pro celou Evropu. I přes hm, konjunkturu, i přes ty různé názory, tak vy jste schopni eh, se dívat do hloubky věcí a eh, každý rozumný člověk, člověk si nedovede představit Řecko mimo Evropu a Evropa si nedovede představit Evropu bez Řecka. Takže mm, samozřejmě to by bylo jako budova bez eh, betonu, bez uhelných základních kamenů. Takže to je nutnost. A nut, je, já doufám, že Řecko a Evropa využijí těch šesti měsíců a budou e, řešit velké výzvy. Když se podíváme na makro, ne, makroekonomická čísla, tak e, snad e, ta ukazují na lepší budoucnost i pro řecký lid, který tolik trpěl a byl tolik i ponižován některými evropskými lídry. Takže vy máte naši velkou důvěru a my chápeme vaše problémy. Dovolte, abych teď navázal na vaše argumenty. E, takže teď e, možná ta krize již nemá takovou hořkou příchuť, protože jsme přijali, přijali různé politiky pro řešení krize, především na jihu Evropy. A samozřejmě e, ještě je tady ta hořká pachuť eh, krize, ale eh, teď máme tedy politiky, které byly efektivní a správné a eh, proto i lidé byli ochotní na sebe vzít ty oběti a ne jako předtím, to byly skutečně neúprosná opatření, která byla přijata ve vaší zemi, vaší zemi kdy lidé tedy Ehm, to nechápali a vyšli do ulic. Takže jenom dovolte jednu poznámku. Já mám jednu agendu, která mi leží eh, na srdci a to je vysílání pracovníků v rámci koncernu skupin, podniků. Takže zde samozřejmě je třeba, abyste jako rada vedli dialog s, s parlamentem. My jsme samozřejmě ochotní pomáhat radě, ale rada musí také věřit v dialog, protože zde eh, pouze poté eh, může eh, parlament podpořit postoj rady, jinak by to bylo těžké. Takže já doufám, že vaše předsednictví bude úspěšné. Tím končím. Děkuji. Navrhu ještě dva řečníky a poté vám dám slovo. Jean Lambert a potom pan Popakis. Thank you, President, and... Děkuji, paní předsedající, a děkuji také zástupci předsednictví za prezentaci. Velice mě těší, jaký důraz kladete na posilování sociální dimenze procesu semestr. Přejeme vám mnoho úspěchů. Je to věc, o kterou parlament už nějakou dobu usiluje. Velmi vítáme také vaše slova o sociálním dialogu. Měl bych otázku o dialogu eh, v oblasti občanské společnosti. Eh, to je něco, co v mnohých eh, členských zemích chybí v procesu semestru. Mě by tedy zajímalo, zda také dialog se s občanskou společností bude součástí vašeho programu. Pokud se týče černé práce, tak eh, o té se jsme se bavili už se dvěma předchozími předsednictvími a příliš jsme nepokročili. Mě by zajímalo, jak k tomu chcete přistoupit. My souhlasíme, že pracující také musí být sociálně kryti, eh, tak eh, víme, že některé systémy jsou velice rigidní a nevstřícné k osobám, které jsou na dočasných smlouvách nebo velmi krátkodobých smlouvách. E, ve Velké Británii se mnoho lidí a čím dál víc lidí obrací k potravinovým bankám, poněvadž nemají dostatečné sociální krytí, e, když e, se ocitnou bez práce po krátkodobém kontraktu. Čili také občas sahají k práci na černo Eh, samozřejmě, že to potlačujeme inspekcemi práce a tak dále, ale je třeba se na to podívat taky z pozitivní stránky, eh, jak tedy lidé si s tím mohou poradit. Eh, pan Pupakis. Pane ministře, je pravda, že Řecko přebírá předsednictví v době, kdy se v Evropské měnové unii posluje sociální dimenze. To je důležité pro přežití eh, všech občanů. Je tedy důležité nastavit rovnováhu, sladit finanční zdraví se sociální dimenzí. My jsme ze země, která přinesla mnohé oběti. Vysoká nezaměstnanost, 37% pokles kupní síly rodiny bez příjmu a tak dále. Rozvoj tedy musí mít přínos všude. Musí být rovnoměrně rozprostřen mezi ekonomii a mezi člověka bez sociální dimenze je sociální stabilita ohrožena. Mě by zajímalo, pokud se týče eh, těch eh, indikátorů, eh, jak chce řecké předsednictví prosazovat právě sociální indikátory a zda uvažuje o vydání konkrétních doporučení pro jednotlivé země. Navrhuji, abyste, pane mistře, odpověděl na tyto tři otázky. Bylo by dobré, kdybyste neodpověděl příliš dlouho, protože mám ještě pět řečníků. Děkuji vám za otázky. A začal bych eh, Alexandrem Sarkasem. My Eh, si už vyměňujeme názory nějakou dobu, čili máme velmi dobré vztahy. Naposledy jsme se setkali v Aténách a já bych eh, chtěl vám poblahopřát na tom textu. Eh, pokud se týče dopadů na Řecko, tak to je v podstatě otázka která se vás osobně jistě dotýká. My víme, že toto je pro vás citlivá stránka. My jsme začali tvrdě vyjednávat s trojkou. Řecko přijalo řadu reform a očekává se, že proběhne další fáze finanční stabilizace. Výsledky vyjednávání mezi Řeckem a Trojkou už jsou k dispozici na internetu. Je to na stránkách Ministerstva hospodářství. My eh, nyní snažíme, eh, nyní usilujeme o dotažení restrukturizačních reform. Finanční ukazatele ukazují, že máme primární přebytek, že nám tedy klesá nezaměstnanost a také eh, bilance běžného účtu bude konečně pozitivní. Nicméně dopad krize zanechal hluboké sociální rány. Jinými slovy, nezaměstnanost v Řecku je výrazně vyšší než jinde v Evropě a nejhůře jsme na tom také v oblasti nezaměstnosti mládeže. Tedy Španělsko je na tom, v tomto jediném ohledu možná od nedávna o něco hůř, ale eh, máme také další problémy, jako je finanční chudoba a tak dále a tak podobně. My tedy se potřebujeme, eh, potřebujeme usilovat o změnu toho poměru mezi eh, ekonomikou a, a tím, jak je na tom obyvatelstvo. Dále, eh, pokud se týče práce na černo, tak to je pro nás jedna z hlavních priorit. Je to přinejmenší stejně důležitá priorita, eh, jako je vysílání pracovníků nebo veřejné služby. V Řecku je práce na šerno velmi rozšířená. My jsme nedávno přijali nové nástroje a skutečně můžete se podívat, že jsou opravdu novátorské a e, je možné je přijmout také jinde. E, ty se nesoustředují na trestání lidí, ale snaží se spíše léčit. E, máme máme společnost Ergály, která eh, de facto usiluje o zmenšení byrokratické zátěže jak ve veřejném sektoru, tak zátěže eh, privátního sektoru. Ergány nám šetří stovky tisíc eur. Eh, zabývá se nabídkou krátkodobých zaměstnání třeba jenom dva dny v týdnu a opravdu tedy eh, tito eh, lidé, kteří jsou eh, v systému, jsou registrováni a firmy prostě mají přes internet velice snadný přístup. Jako ministr práce já vám dnes mohu říci, že vidím, co se děje v řecké ekonomice přímo od svého psacího stolu. Mohu vám říct, která firma přijímá, která firma propouští, jestli jde o pracovníky na plný nebo na částečný úvazek a tak dále. A výsledky jsou dosud tedy neuvěřitelně pozitivní. A ne jenom tedy to, abychom zatočili s prací na černo, ale my můžeme cíleně provádět kontroly. My přesně víme, co se děje na trhu práce. Já rozešlu v nejbližší době dotazník všem řeckým podnikům, kde budou deklarovat, jaké jsou jejich potřeby z hlediska pracovní síly, tak to vytvořím spolehlivý rejstřík. Tento systém ergány eh, se snaží potlačit práci na černo tím, že budeme mít eh, spolehlivé údaje a systém Ergány budeme eh, kombinovat se systémem Artemis, o kterém jsem již hovořil. A já budu určitě eh, patřit eh, k ministrům, kteří bude eh, tvrdě postupovat proti práci na černo. Pokuty byly dosud kolem, já nevím, 250 eur, ale já jsem zvýšil tu pokutu až na úroveň 10,5 tisíce eur. Takže ještě bych odpověděl panu Papakisovi. Eh, vaše otázka a je oprávněná. Eh, scoreboard je naší eh, prioritou. Sociální indikátory jsou prioritou řeckého předsednictví je o, jde o něco, co třeba nemáme, nemáme minimální mzdu a e, budeme tedy reagovat na obsah zelené knihy. Abychom zvládli otázku sociálních indikátorů, budeme samozřejmě potřebovat vaši podporu. Děkuji. Takže dostáváme se k druhému kolečku vystoupení. Paní Moran Šarti, pak pan Tufas. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za vaši ochotu a za tu čest, eh, kterou jste nám projevil, když jste přišel a seznámil jste nás s prioritami předsednictví. Přeji vám mnoho úspěchu. Jménem EPP a jménem našeho koordinátora pana Čaba Öry, ale také jako stála zpravodajka v otázkách Evropského sociálního fondu bych vám chtěla položit první otázku. Vy jste hovořil o problému nezaměstnanosti mladých. To je problém, který postihl zvláště vaší zemi, zvláště některé regiony, protože nezaměstnanost mladých v některých regionech překračuje 72 Ale to je problém, který postihuje celou Evropu a z hlediska tohoto problému jsme vypracovali specifické schéma, které se eh, jmenuje zaměstnanost pro mladé, to znamená, eh, chceme v tomto směru působit efektivněji. Chtěla bych se zeptat, jaká máte opatření na to, abyste šířil eh, existenci tohoto fondu, která má, který má pomáhat zaměstnanosti mladých. A co chcete udělat pro to, abyste byli efektivní v tomto počínání? Protože pokud se nám eh, podařilo získat tyto prostředky, tak eh, samozřejmě to předpokládá, že vy navážete svými opatřeními. Druhá otázka se týká směrnice eh, vysílaných pracovníků. Vy jste bojovil, bo, hovořil o vašem boji proti práci na černo, proti sociálnímu dumpingu. Pro nás tomto výboře napříč všemi frakcemi se domníváme, že úspěšnost a dokončení této směrnice o vysílání pracovníků je zásadně důležité právě v okamžiku, kdy zahajujeme hm, kampaň kolem evropských voleb, protože to rozehrává všechny nálady euroskeptiků, euro nepřátela, tomu se chceme vyhnout. Chtěla bych se vás zeptat, jaký máte harmonogram, jak chcete prosadit tuto vůli, eh, jak si protlačit tuto směrnici, protože všechno, co jsme v tomto ohledu dělali, v tomto výboře, bylo směrováno právě k tomu, abychom mohli odhlasovat na pletárním zasedání tuto směrnici před evropskými volbami. A třetí bod se týká zprávy našeho přítele Rudy Kratce. Parlament přijal jasné stanovisko během hlasování o usnesení a vyjádřili jsme jednoznačnou, eh, jednoznačné přesvědčení o správném rozvrstvení mužů a žen ve vrcholných pozicích podniků. Naše stanovisko je realistické a předpokládá dobrý základ pro tuto práci. Samozřejmě, že je nutné, aby legislativní proces v tomto ohledu vyústil během vašeho řeckého předsednictví. Paní Redy Kraca, která byla spolu s pravodajkou, mě informovala, že podporujete tento návrh. A chtěla bych se vás proto zeptat, jakou iniciativu bude mít řecké předsednictví na podporu a dokončení této směrnice. Děkuji vám mnohokrát. Já vkládám velké naděje do řeckého předsednictví, protože by to byl velmi krásný signál z Evropy směrem k řekům, ale byl by to také pěkný signál pro všechny evropské občany. Takže předem vám děkuji za vše, co uděláte v tomto smyslu. Pan Tusas a pak pan Dardeng. Děkuji vám. My jsme právě absolvovali tři dny meziparlamentního setkání, eh, tedy mezi poslanci státních parlamentů a Evropského parlamentu. A co se týče politických závěrů, my jako řecká komunistická strana bychom rádi řekli, že součástí strategie 2020 by tady budou, eh, bude naše zvýšeně úsilí eh, o omezení síly monopolů a jejich snah o propouštění. Na základě čísel oznámených komisí včera eh, to jsou hm, čísla, která tedy budou součástí toho evropského semestru. My jsme svědky rostoucí nezaměstnanosti i chudoby ve všech členských zemích Evropské unie. Máme dnes 26 milionů nezaměstnaných. 120 milionů lidí žije pod úrovní chudoby. A mladí lidé také trpí nezaměstnaností. A co se týče práce na černo, podle přehledu komise je práce na černo pořád příliš rozsáhlá. Miliony lidí nemají pojištění, nemají pevné smlouvy a tím velmi trpí rodiny. Eh, a stejně také pojišťovny zdravotní, sociální. Je třeba mít nástroje, aby bylo možno zlepšit postavení pracujících. Evropa plus říká, že se bude zabývat jednotkovými cenami práce, které budou porovnávány mezi konkurenci. A tou konkurencí pro nás je samozřejmě Čína, Indie a Brazílie. A tato myšlenka se objevuje také v rozhodnutí Evropského parlamentu, to je Bílá kniha o veřejném pojištění. Náklady práce, jak víme, pane ministře, a možná i kolegové o tom slyšeli, v Řecku za poslední tři dny, tři roky poklesly. A to zhruba o 25 a mzdy poklesly o 28 Takže mám konkrétní otázku na pana ministra. V novinách Naftenboriky se říká, že na konci roku 2012 jste si přál, vyslovil jste přání, aby do roku 2016 eh, dále poklesly sociální podpory. A to potom bude znamenat ztrátu 30 tisíc pracovních míst. Má první otázka tedy zní, tato e, změna e, tato změna v příspěvcích na sociální pojištění e, bude znamenat miliony, milionové ztráty pro sociální fondy a sociální pojišťovny. Jak to chcete vykompenzovat? Ano, já už se blížím ke konci. Řečník přerušen. Frederik Dardeň. Ne, už jsem vám odejmula slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře, za vaši přítomnost a za vaši prezentaci. Já bych se zmínil o dvou tématech. Jednak pracovní agentury. Já jsem zpravodajem v této otázce, takže jsem rád, že jste řekl, že je to priorita, že chcete bojovat proti nezaměstnanosti mladých. To předpokládá také posílit konzistentnost Eh, politik zaměstnávání v EU. Hovořil jste o vytváření sítě těchto zaměstnaneckých agentur a návrh komise zde také padl v tomto duchu, proto aby to formálně fungovalo. Na našem výboře jsme přesvědčeni o užitečnosti této sítě těchto agentur v oblasti boje proti nezaměstnanosti a také v oblasti implementace evropských politik a také v oblasti boje proti sociálnímu vylučování, to je bod, který jsme zdůrazňovali při vyjednávání. Je tedy nutné si vyměňovat eh, postupy a také sledovat jakostní ukazatele. Pro nás je důležité, aby všechny členské státy byly eh, zastoupeny v této síti. Jenom v takovém případě bude tato síť mít přidanou hodnotu, tedy tato formální síť zaměstnaneckých agentur a musíme se vyhnout eh, fakultativnímu charakteru. Včera jsme se snažili být kreativní s vašimi zástupci, abychom našli řešení. A měl jsem dojem, že jsem pochopil, že jsme se dohodli. Nicméně chtěl bych využít eh, příležitosti, že jste zde a seznámit se s vaším stanoviskem na tuto věc. Druhý bod, který nesouvisí s tím prvním, je otázka nezbytnosti bojovat proti práci na černo obecněji bojovat proti sociálním podvodům. Tady také to souvisí i s daňovými podvody, když víme, že tady jsou určité meze kompetence EU. Je nutné, abychom tady měli určitou platformu, která by měla umožnit nejenom si vyměňovat postupy, ale také informace o předpisech. Ale nesmíme se mílit z hlediska cílů tento boj proti sociálním podvodům musí také vést k tomu, abychom bojovali proti strukturálním podvodům podniků, kde jsou oběťmi právě pracující, je tam nedostatek legislativy a chtěl jsem tento bod zdůraznit. Děkuji vám předem. Pane ministře, možná byste zodpověděl tyto tři otázky a pak máme ještě dvě otázky plus moji otázku na závěr. Děkuji. Για την Děkuji vám. Paní Šartě. Myslím, že eh, když jsem hovořil o prioritách, tak tam zaznělo, že vysílání pracovníků patří k hlavním prioritám. 9. Eh, prosince eh, bylo učiněno příslušné vyjádření a my bychom tento záměr chtěli naplnit během řeckého předsednictví. Rozhodnutí Rady z 9. prosince ukazuje, že existuje jasná politická vůle. Na to nezapomínejme. Jsme odhodláni přijmout veškeré nezbytné iniciativy, aby do 18. února byla dosažena dohoda, neboť toto Evropané chtějí. Samozřejmě jsou zde různé přístupy, ale to je právě síla Evropy, tato kombinace různých názorů a stanovisek, čili my jsme optimističtí a jistě to zvládneme. Co se týče iniciativy proti nezaměstnanosti mládeže. Pojem krize znamená nezaměstnanost a především nezaměstnanost mládeže. A to je jedna z našich hlavních priorit. Chceme tedy vytvořit co nejvíce mládežnických pracovních míst. Naše opatření eh, se budou odvíjet od národních eh, programů, eh, které byly formulovány ke konci loňského roku. Předsednictví a komise bude pořádat radu ministru sociálních věcí a bude se účastnit také náš ministerský předseda a informovat o řeckém pohledu na věc. Panu Dardenovi eh, indikátor pro zaměstnanost ve veřejném sektoru. Tady se už velmi blížíme k závěrům eh, stanoviska Rady a parlamentu se příliš nerozcházejí. My víme, jaký přínos může mít tato síť a přejeme si, aby tyto indikátory byly smysluplně využívány, čili očekáváme poměrně brzké dosažení kompromisu. K panu Tusasovi. Řecko vyvíjí obrovské úsilí. Jak víte, jsou v běhu rozsáhlé reformy snažíme se řešit nezaměstnanost. Ovšem, ta se nedá nařídit, se nedá vyřešit legislativně nebo vyslovením přání. To je otázka složitého rozvoje a boje proti nezaměstnanosti. My se snažíme sledovat investice na řeckém trhu a hledáme slabá místa a řešíme je. Bohužel eh, jednou z těch věcí je snad, eh, nebo jedna z, jeden z nejvyšších podílů černé práce v Evropě. My eh, budeme chtít snížit ne Eh, tedy eh, snížit náklady na zaměstnanost, ale ne v oblasti odměn za práci o 1,1%. O to usilujeme. To je důležité pro přilákání investic. My samozřejmě chceme, aby lidi měli práci, ale eh, nevytvoříte pracovní místa, pokud je to pro zaměstnavatele příliš drahé. Eh, nevytvoříte to mávnutím kouzelného proutku. Takže cesta je rozvoj. A o to nám jde. Řecká vláda v tomto směru koná kroky.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 Eh, já myslím, že vy máte eh, jiné příležitosti pokračovat v této debatě a eh, vy jste už tak měl velmi dlouhou řečnickou dobu, takže skutečně já musím respektovat také další poslance, čili nemůžete se takto bilaterálně debatovat. Ano, děkuji paní předsedající, já s vámi souhlasím, že to je tedy o prioritách řeckého předsednictví, nikoli o interní řecké politice. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste nás uvedla, uvedl do priorit řeckého předsednictví. V našem výboru řešíme mnoho směrnic, kde se snažíme vyřešit problémy související s volným pohybem pracovních sil jak uvnitř EU, tak také příliv ze třetích zemí. A jak už eh, se ptala paní Chartier na časový rámec eh, o vysílání pracovníků a já vám děkuji za tu odpověď. Mě by ale ještě zajímalo, jak odhadujete Eh, rámec pro směrnici ICT, poněvadž ta se nějak zadrhla v trialogu. A dále máme směrnici o lidech ze třetích zemích, které, kteří sem přicházejí jako studenti, eh, výzkumní pracovníci, stážisté nebo au pair. Eh, jak vidíte možnosti dotáhnout během vašeho předsednictví také toto jednání do konce. Nejde o směrnici eh, podobnou té, která eh, již byla uzavřena eh, před Vánocemi a budeme ji hlasovat na plénu v únoru. Také pokud se týče volného pohybu pracovních sil, objevují se zde určité ksenofobní a řekla bych, až rasistické tóny. Máte nějaký plán, jak zvládnout tuto debatu eh, před volbami. Samozřejmě, že je to z velké části naše zodpovědnost, ale eh, máte nějakou představu, jak lze umírnit tón této diskuse, tak aby eh, se zabývala více fakty. Protože my víme, že eh, se to týká pouze tři, méně než 3% lidí, eh, ti, kteří pracují mimo svou zemi. Děkuji, pane ministře. Na začátku eh, jste zmínil rizika, vyplývající z euroskepse a populismu. Ano, to je skutečné riziko. A velice často, když hovoříme se spoluobčany, tak hovoří o řeckém případě. Proč? Je tady krize, ale potom i ta trojka, která v podstatě e, způsobila ještě větší chudobu v Řecku. A to je to, co naši občané přece nechtějí. Já si myslím, že jste hovořil velice zajímavě o nových nástrojích a je třeba mm, lépe poznat situaci na trhu práce a e, politika investiční, to je střednědobá politika, ale teď máme krátkodobé požadavky. Nebylo by třeba dnes, a já bych ráda, jestli byste to podpořil případně, nějak opět dát ty naše úvahy do mezinárodního rámce. V rámci OSN existuje eh, komise Bašve, která eh, pracuje na tom, že je třeba vytvořit takový společný základ sociální ochrany eh, celosvětově. Nejprve se to týkalo především zemích chudých na jihu, ale dnes v Evropě já myslím, že to vypadá, že také je to nutné mít nějaký společný základ sociální ochrany, tak aby každý občan měl eh, Eh, přístup ke zdravotnictví, například důchod, eh, aby mohl žít slušně si v důchodu, aby měl eh, nějaký příjem nezbytný pro přežití za dostojných podmínek. Podpořil byste tuto myšlenku? To bych chtěla od vás vědět. Děkuji. Děkuji. Pane ministře, já bych ráda položila otázku ke dvou bodům. První částečně navazuje na to, co eh, řekla paní Menahabatu a eh, také i v podstatě to vyplývá z naší činnosti v Evropském parlamentu, kdy spolupracujeme eh, a vlastně tento týden velice úzce jsme jednali s národními parlamenty. Takže za vašeho předsednictví se klade otázka, jak bude pokračovat diskuze ohledně sociální dimenze měnové a hospodářské unie. Víme, že i přes různé závěry Evropské rady toto téma není prioritou pro radu a že prioritou je eh, eh, popsat ty slavné smlouvy bez ale pobídek. Takže spíš to bude taková soft trojka a ne, eh, že by to byla nějaké aranžma nebo režim, který by skutečně reflektoval reálná témata a mm, která mezi sebou závisí, protože samozřejmě všechno mezi sebou souvisí. Nelze sociální otázky opomíjet. Jde tedy o otázku rovnováhy ve eh, veřejných financích. A jak vy vidíte konkrétně tedy toto v rámci harmonogramu prací EBSCO? Jak vidíte, že EPSCO se tímto tématem bude zabývat. Na posledním zasedání EPSCO, kde jsem zastupovala náš výbor, tak poslední rada ministrů e, práce e, e, se zabývali částečně tímto tématem, tedy tématem ukazatelů. A pokud je ukazatele, tak za vašeho předsednictví si myslím, že určitě na tom budete také pracovat aby hodně chcete tam doplnit ukazatele eh, demografického charakteru. Víte, že my v Evropském parlamentu a také i jsme to slyšeli od národních parlamentů, že by si to přáli. Chceme, abychom tam měli jiné ukazatele, přístup k péči, eh, slušná, slušné pracovní podmínky, bezdomovectví, chudoba dětí a také i trváme na tom, abychom do tohoto sociálního dialogu zapojili sociální partnery. Ale ta otázka ukazatelů, to není všechno. Musíme si uvědomit, k čemu mají sloužit. A potom to úplně nepodchycuje tu otázku sociální dimenze měnové hospodářské unie. A víte, že v našem výboru v červenci jsme e, uspořádali velice významné slyšení o možnosti zavést e, minimální dávku v nezaměstnanosti, která by platila všude v Evropě. A myslíme si, že tento příspěvek k vytvoření tzv. automatického stabilizátoru, a to především eh, aspoň nejprve v eurozóně, to je téma, kterým je třeba se zabývat eh, z důvodu, které zde nemám čas rozvíjet. Ale já spolu s vámi bych ráda se podívala na to, zdali takovéto možnosti jsou pořád ještě otevřené. Samozřejmě to velice zneklidňuje Evropský parlament, eh, protože eh, vy sice třeba budete pracovat na těchto tématech, ale my tu již nebudeme. A ještě moje druhá otázka. Takže ta v podstatě se týká stejné problematiky a to pod jiným úhlem mezi závěry Evropské rady, ale ne pouze tam. I to vyplývá z usnesení, která přijímáme zde my v Evropském parlamentu eh, i v návrzích, které předkládá eh, komise, třeba je to to říjnové sdělení a podobně. Takže je to otázka místa sociálního dialogu. To je pořád něco, co se všude zdůrazňuje. Ale já říkám, že způsob, jak se přistupuje k tomuto tématu, tak tomu eh, říkám token debate jakmile, eh, má se za to, jakmile se to vyřklo, tak je to vyřešeno. Ale víme, že sociální dialog dnes, že dnes máme tripartitní summit, který se konal před Evropskou radou. Já nevím, kdy to bude tento rok, možná nám to upřesníte vy sám, ale to je všechno přece strašně formální. Země, kterým se daří provádět reformy, to jsou země, kde probíhá funkční sociální dialog. Litujeme, že v Řecku intervence trojky, to bylo kritizováno i Mezinárodní organizací práce, i Radou Evropy, tak to v podstatě eh, úplně popřelo samotné základy sociálního dialogu. A chtěli bychom vědět vůbec, jak obnovit, rozvíjet, oživit tento sociální dialog na evropské úrovni, poněvadž zde zjišťujeme v sociální oblasti velké rozdíly, velkou nerovnováhu a o tom je třeba diskutovat i se sociálními partnery. A, a musí to jít oběma směry, protože to může přispět k vaší diskuzi a také i v podstatě eh, to je něco, co vy byste měli reflektovat v vašich závěrech ale zatím, prozatím je to příliš formální podle mě. Takže to je poslední otázka, kterou vám kladu, pane ministře, a velice ráda si vyslechnu vaši odpověď na poslední otázky a na vaše závěry. Děkuji. Děkuji vám. Začal bych eh, paní Beres. My si dobře uvědomujeme, jaké jsou potřeby v souvislosti s finanční eh, situací v Evropě, že potřebujeme racionalizaci a reformy a také sladění s reformami tam, kde se eh, provádějí. A EBSCO to určitě takto bude brát. Eh, ty finanční škrty a reformy také musí ovšem dospět do konce. My potřebujeme sociální soudržnost a sociální prosperitu. A tento nástroj, nástrojem je eh, finanční eh, financial adjustment a cílem je všem sociální Evropa. Financial Adjustment, to je nástroj k dosažení cíle. A je zde velmi, velmi křehká rovnováha eh, mezi financial adjustment a sociálním blahobytem. Finanční indikátory, tak tam je toho mnoho samozřejmě ale je třeba to neuspěchat, je třeba nasadit stabilní tempo a postupovat před. My právě proto usilujeme o rozšíření scoreboardu o finanční, pardon, o sociální faktory. V zásadě platí to, co už zde tento týden zaznělo. Potřebujeme další indikátory demografie, stárnutí, vývoj zdravotního stavu obyvatelstva a tak dále. Ale eh, my jsme už přistoupili k prvnímu kroku. Dochází k registraci sociálních indikátorů a samozřejmě ti, co tady přijdou po nás, budou mít spoustu času, aby pokračovali dále. A bude se to předávat z generace na generaci, z rady na radu, z parlamentu na parlament. Prostě tak to vypadá evropská vize a já jsem opravdu optimistický, to určitě se podaří. Sociální dialog, ten je mimořádně důležitý. Není není institucionalizován stejně ve všech zemích a někde tedy vůbec eh, není institucionalizován. My třeba v Řecku eh, s tím máme potíže. Myslím, že eh, potřebujeme společensky vyzrát. A to, takovýto sociální dialog, který bude institucionalizován, musí být cílem pro celou Evropu. je, hováří se eh, o tom na mezinárodních fórech. Nyní eh, se dotýkáme důležitých záležitostí, jako jsou eh, automatické stabilizátory, automatické pojistky. Ale chtěl bych vám říct jednu věc. Před měsícem v Řecku jsme se v rámci sociálního dialogu dohodli mezi zaměstnanci a zaměstnavateli na sektorově, sektorové dohodě o zvýšení mest. Je to téma, je to το téma, θέμα είναι ότι θα εργαστούμε Další věc to byly minimální sociální standardy, eh, pokud se týče evropského semestru. My bychom si přáli, aby sociální politika a politika zaměstnanosti byla součástí strategii do roku 2020 a na tom pracujeme. Paní Saje o dřívějších prohlášeních. Řecké předsednictví v radě Eh, dělá všechno pro to, aby bylo dosaženo pokroku. Ehm, Dobře, paní Regner přišla pozdě, já už jsem uzavřela seznam řečníků, takže nebyl důvod, abych jí předala slovo, ale vzhledem k tomu, že máme ještě trochu času, tak navrhuje, abychom jí dali slovo a také vidím, že pan Alessandro Sarkas chce e, vystoupit. Jsou tady ještě další zájemci? Nikoliv, takže tím to ukončíme. Nejdříve Evelyn Regner. Paní předsedkyně, srdečné díky. Ta otázka, kterou bych vám chtěla položit, tak to je otázka, kterou jsem chtěla a položila také ministrovi spravedlnosti. Proto jsem se nepřihlásila a také jsem nepřišla tedy hned zavčas. Je to genderová vyváženost v těch správních radách podniků. V Evropském parlamentu je to tak, že byla vypracována zpráva Jury a také eh, výborem pro ženy ale vlastně to bude uzavřeno a rozhodnuto ministry sociálních věcí. Já jsem neměla žádnou příležitost dostat odpověď na tuto otázku, protože zjevně ta kompetence eh, z hlediska těch výborů eh, v parlamentu je jiná než na radě. Proto se vás ptám, jak bude postupovat eh, řecké předsednictví ohledně tohoto tématu a bude se snažit sem zasadit nějaké priority. Já se omlouvám, že se tak rozčiluji, ale vy jste přišla pozdě, pan ministr hovořil v úvodu o této otázce. Přijdete na poslední chvíli a položíte tuto otázku, to nejsou správné mm, metody práce. Já se omlouvám, že se takto rozčiluji, ale eh, jako poslanci eh, se musíme informovat, co říkal v úvodě pan eh, ministr Alessandro Serkas. Paní předsedkyně, já jsem tady byla, zapomněl jsem na něco. Velice stručně tedy. Pane ministře, zde v parlamentu se mluví v kuloárech o tom, že se má revizovat strategie Evropa 2020 a e, že se e, chce tedy e, revidovat ten cíl chudoby, protože ta se nesnižuje, ale zvyšuje v Evropě. Takže Eh, to se tam má údajně z té strategie nějak vyloučit, takže můžete nám říct, jak to s tím je? Že eh, eh, k tomu připojuji k tomuto vystoupení Alessandra Serkas, že jako Evropský parlament my jsme sice o tom nejednali kolektivně, ale vycházíme z té myšlenky, že těžko může odstupující komise korigovat tuto strategii. strategii. A také e, samozřejmě e, příš, náš, naše složení parlamentu to nebude řešit. Bude to řešit příští parlament a příští komise. Takže samozřejmě pro nás to není tak zásadní, nicméně je důležitá, důležitý politický signál, který vzejde z řeckého předsednictví z hlediska demokratického fungování Evropské unie. Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω στην κυρία Paní předsedající, já bych přece jenom odpověděl paní Regnerové navz, navzdory tomu, že e, nevyslechla si můj příspěvek. A já to přečtu ještě jednou. Já jsem řekl, že jednou z priorit řeckého předsednictví je otázka rovných příležitostí a boje proti diskriminaci. V této souvislosti bude řecké předsednictví nadále zkoumat návrh směrnice o rovném zacházení v oblasti eh, náboženství, politického přesvědčení, sexuální orientace, eh, tělesných postižení a podobně. My usilujeme také o Eh, směrnici o eh, genderové rovnosti na dozorčích radách a myslím si, že tím se vlastně zabývala eh, paní Krasa a bylo to debatováno mnohokrát. K panu Serkasovi. Komise k strategii pro rok 2020 bude zveřejňovat zprávu a e, ta určitě nebude ignorovat otázku chudoby. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře, jménem všech členů e, výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti a všetně těch dalších hostů, kteří jsou tady až do závěru, vám děkuji. Přeji vám mnoho odvahy ve vašem předsednictvím v každém případě budete muset dokončit celou řadu legislativních návrhů. V každém případě jsme na stejné lodi. Snažme se tedy řídit společně tuto loď a dospět do přístavu. Končím naše zasedání. Sejdeme se na mimořádném zasedání 3. února ve Štrasburku v 19 hodin.